Bene, kolegy. Takže kolegyně a kolegové, pokud dovolíte, tak bychom zahájili. Dnes dopoledne máme poměrně nabitý program. Iniciamo. Začneme bodem číslo 9, tedy sazba úpravy přímých pladeb podle nařízení e ES 73 lomeno 2009 v kalendářním roce 2013. Spravdojem je Luis Manuel Capula Santos. Musíme hlasovat, kolegyně a kolegové. Jsou to ustanovení týkající se finanční kázně. Jak víte, výbor hlasoval o 50% snížení To vychází z maxim víceletého finančního rámce, tak jako je 7. a 8. února tohoto roku vyjednala Rada. Chci jenom připomenout, že parlament nesouhlasí s tímto finančním rámcem. Pardon, bylo to pětiprocentní snížení, samozřejmě nikoli 50%. Bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů, a budeme muset hlasovat o těch pěti rozpočtového výboru. Nevím, jestli Luis chce první vystoupit, nechce. Dobrá, tak budeme hlasovat. Which one? Questo, emendamento di... Iniziamo con l'emendamento... Začneme pozměňovacím návrhem Budeme tedy hlasovat rukama. Pozměňovací návrh dvě zpravodaje. Kde je pro? Kdo je proti? Zdá se, že to budeme muset ověřit elektronicky. Pozněvací návrh 2. Elektronické hlasování ještě jednou. Dobrá, takže to bylo schváleno. A nyní nás čeká pozměňovací návrh 13. Pozměňovací návrh 13, prosím, pana Dontána. Zahajuji hlasování. Všichni jste pro? Dobrá. Nebo přece jenom elektronické by bylo jasno. Tak elektronicky. Nebo ne? Většinu máme. Tak dobrá, tak přijato. 16. Lion Paulsen. Budeme hlasovat elektronicky hned, aby nebylo pochyb. Takže 16. pozněvací návrh. Lion Polsen. Budeme hlasovat elektronicky. Má to hlasováno? Dobrá, uzavírám hlasování. Přijato velkou většinou. Teď pozněvací návrh 14. Androver a ostatní. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Dobrá. Zdá se, že stejný počet hlasů byl pro i proti. Jednička zpravodaje zahajuje hlasování. Ještě jednou pozněvací návrh číslo jedna Zpravodaje zahajuje hlasování. Má to odhlasováno? Dobře. Takže uzavírám hlasování. Většinou přijato. Nyní nás čeká další pozměňovací návrh. Nejprve k celému legislativnímu návrhu pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A nyní legislativní usnesení. Zahajuji hlasování. Takže hlasujme. Uzavírám hlasování. Dobrá. A nyní, kolegyně a kolegové, přicházíme k dalšímu bodu. A tady předám předsednictví panu místopředsedovi, ale ještě jsem chtěl říci, že po diskusi, která probíhala včera s panem komisařem Čološem, kde jsme hovořili o velmi kontroverzním tématu panenského olivového oleje, byl napsán dopis, na základě kterého jsme žádali pana komisaře o oficiální odpověď na tuto otázku. Ještě jednou se to týkalo to, aby se, toho, aby se v restauracích používal v uvozovkách nerecyklovaný olivový olej. Takže takto jsme poslali tento dopis a doufáme, že Evropská komise rychle odpoví aby se nekomplikovaly dodávky tohoto oleje do restaurací. Hodně se o tom hovořilo, ten dopis už máte všichni k dispozici a já doufám, že nikdo nebude proti a že budeme moci poslat oficiálně ten napsaný dopis, protože to je téma, o kterém se chceme více rozvědět a chceme se do toho více angažovat. Včera jsme sice dostali informace, ale v podstatě jenom z novin. Dříve jsme nebyli vlastně vůbec součástí tohoto procesu. Dobrá, jestli k tomuto nemáme nic, tak se pustíme do desátého bodu a dám slovo panu místopředsedovi. Přechodíme do punktu 10. Dobrá, bod 10. Přístup ke genetickým zdrojům a spravedlivé a rovnoměrné rozdělování přínosů plynoucích z jejich využívání v Unii. Nyní budeme hlasovat o prvním ze dvou stanovisek pana Bové k Nagojskému protokolu. Týká se to nařízení, které bude zavádět tento protokol v Evropské unii. Máme 62 pozněvacích návrhů, 35 z nich je z návrhu stanoviska pana Bové. Chcete si vzít k tomu slovo, pane zpravodaj, prosím? Povtařám že pan zpravodavca. Chcete si vzít slovo, nechcete? Dobrá. Tak v tom případě můžeme začít hlasovat. Jako první budeme hlasovat Možná eh, si připravte karty, bude to jednodušší. O pozněvacím návrhu 10 zahajuji elektronické hlasování. Moment. Zavíkám hlasování. Uzavírám hlasování. 33 ku 31 bylo odevzdáno, 21 ku 10 přijato. Nyní 47, zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. pro, jeden proti. Nyní pozněvací návrh 11. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 16 pro 15 proti, přijeto. Nyní 48, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 16 pro, 15 proti. Přijato. Nyní 12. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Šestnáct pro, sedmnáct proti, zamítnuto. Nyní pozněvací návrh číslo 49. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Uzavíráme hlasování. Přijato 21 hlasy ku 9. Nyní pozdě... No, moment. Prosím, prosím. Pane předsedo, mohu? Zjevně byl problém s tlumočením. My jsme slyšeli, že se hlasuje o 13 a hlasovali jsme o 49. Musíme zopakovat hlasování. Problém je v tom, dostali jsme trochu pozdě informaci, že můžeme hlasovat. Tak jak to bylo, třináctka tedy. Kdo je pro? Pojďme hlasovat znovu o třináctce. Takže uzavírám hlasování. 26 pro. Přijato. A teď 49 a 14 společně. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. A nyní pozněvací návrh 15. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. přijato. Nyní pozněvací návrh 16. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 21 hlasy ku 10. 17. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 25 hlasy ku 7. Nyní 18. Zpravodaje zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 23 hlasy ku 8. Nyní 19. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. to 27 ku 5. Pozněvací návrh 19. Zahajuji hlasování. Prosím, pan Kapulas, máte slovo. Desculpa, senhor presidente, mas eu estou a constatar no painel aparece sempre o número seguinte àquilo que estamos a votar. Não sei se é Pane předsedo, Eh, ale to, co je na té obrazovce, to číslo hlasování neodpovídá tomu, co říkáte. Nevím, jestli je to v pořádku, jestli je to normální u tohoto systému. Protože si nejsem eh, jistý, jestli hlasuji o tom, o čem si myslím, že hlasuji v tu danou chvíli. Eh, vždy je tam o, na obrazovce jedno číslo navíc. Pan Tarabela, prosím. Já si myslím, že tady máme jiný systém než v plénu, protože v plénu říkáme jasně, o jakém odstavci hlasujeme, zatímco tady to jde po pořadí, jedna, dva, tři a tak dále. Čili v podstatě tady to je na obrazovce seřazeno podle, podle hlasování. Takže si myslím, že to číslo, které je na obrazovce, není číslem pozměňovacího návrhu, nýbrž číslem hlasování. Děkuji, pane poslanče Tarabelo. Takže Pojďme k pozměňovacího návrhu 20. Zahajuji hlasování. 20. Uzavírám hlasování. Uzavírám hlasování, ještě jednou opakuji. Zamítnuto 19 ku 14. Hlasům 50. Zahajuji hlasování. Padesátka. Zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. Přijato 17 hlasy ku 14. Pozněvací návrh 51. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Osmnáct hlasů pro, 13 proti, přijato. Nyní 52. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 17 ku 15. 21, prosím. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 18 hlasy ku 13. Nyní 54. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 17 ku 15, 22. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 17 hlasy ku 15. Nyní 23. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 19 hlasy ku 14. Nyní pozněvací návrh 53. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 19 ku 12. 55 nyní. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 24. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměvací návrh 25. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 18 k 15. Pozněvací návrh 56. Zahajuji hlasování. uzavírám hlasování. 17 k 15, 16 to bylo zamítnuto. 26, 26, zahajuji hlasování. 26. 26, prosím. Ano, 26. 26, protože tady bylo napsáno, že odpadá pouze pokud 56 bude schválena. Takže opakuji 26. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 27. 27. Ano, ale máme tady ústní prohlášení, prosím. Ano, máme tady ústní návrh, který se týkal diskuse o lhůtách. Bylo tam napsáno, že příslušný orgán každé dva roky Evropské komisi předá informaci, které dostali podle odstavce 1 a 2. A následně komise bude vytvářet rezime z těchto informací. My jsme chtěli, aby tento text byl v souladu s tím, co chce většina skupin, a chtěli jsme říci v tomto textu, že příslušné orgány ověří informace, které byly poskytnuty a předají je do šesti měsíců, tak aby to bylo více v souladu se stávajícím článkem. A následně komise provede rezimé těchto informací a následně je předá jako informace, které jsou potřebné pro schválení. Takže v podstatě jsme chtěli ty dva roky zkrátit na půl roku. To je tedy ten návrh. Souhlasíte s tímto pozměňovacím návrhem? Nikdo se nehlásí, takže to přijímáme a budeme hlasovat o 27. s tím doplněním ústním. Kdo je pro? Zahajuji hlasování, možná elektronicky. 27. Uzavírám hlasování. Přijato. 28. Tady budeme hlasovat po dvou částech. Nejprve první část. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Děkuji. Uzavírám hlasování. To byla ta první část. Uzavírám hlasování o první části. Bylo to přijato. Nyní druhá část. Zahajuji hlasování. Děkuji, uzavírám hlasování. Přijato 20 ku 13. 29 zpravodaje zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 22 ku 9. 57 zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zam, zamítnuto, ne zamítnuto. Přijato 27 ku 6, omlouvám se, přijato 27 ku 6. Teď je 58, že ano? Ano, 58. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Osmnáct ku čtrnácti přijato. Nyní třicítka, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 32 ku 0. Nyní 31. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 25 ku 7. Teď pozněvací návrh 59. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 16 ku 9 přijato. 32. Zahajuji hlasování. Přijato 26 ku 6. Pozněvací návrh 32. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Ne, aha, pardon, pardon, omlouvám se, to už máme, takže pozněvací návrh číslo 60. Zahajuji hlasování nad pozněvacím návrhem 60. Uzavírám. 18 ku 11 přijato. Teď budeme hlasovat o pozněvacím návrhu 61. Zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. Přijato 16 ku 14. Pozněvací návrh 33. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. přijato 31 ku 1. Pozněvací návrh 34, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 16 ku 15. Pozněvací návrh 62. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijeto. Teď jsme u bodu 1. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 27 ku 5 přijato. 35. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 23 ku 7. Nyní 36. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 21 ku 7 přijato. 37. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Stejný výsledek 23 ku 7 bod 2. Zahajuji hla... Pardon, tady nebudeme hlasovat, dobrá, takže trojka. Zahajuji, uzavírám hlasování. Zamítnuto 16 k 15. Nyní bod 38. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 30... Ne, ne, ne. Ne tak rychle. Jdete moc rychle. Dobrá, 38. zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato 29 ku 2. Nyní bod 39. Zahajuji. Ano, 39, říkám. Uzavírám hlasování. Sedmnáctku 14 zamítnuto. Teď Bod 41, říká pan předseda. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 24 ku 6. Nyní 45. Zahajuji hlasování. Ne, 44. 44, pardon. Bod 44. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamít. Přijato 24 ku 6. Přijato, přijato, přijato, přijato, říkám, přijato. Ano, přijato. Já jsem to říkal. 45. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijeto, pět, přijato 25 ku 6 hlasům. A nyní bod 46. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 25 ku 6. Nyní stanovisko s pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Uzavírám hlasování, bylo to přijato 31, nikdo proti. Děkuji mnohokrát panu zpravodajovi a nyní pojďme k bodu 11, tedy Nagojský protokol o přístupu k genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnoměrném rozdělování přínosů plynoucích z jejich využívání úmluvě o biologické rozmanitosti. Takže tady nebylo možno předkládat pozměvací návrhy a, a pan Bové navrhuje, abychom ratifikovali tento protokol a můžeme hlasovat pouze pro nebo proti. Nebo pochopitelně se také zdržet, pokud chcete. Takže budeme hlasovat Elektronicky zahajuji, zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. Dvacet osm ku jednomu přijato. Děkuji vám mnohokrát a nyní pojďme k bodu 12. Rozpočet 2014 mandát pro třístranná jednání. Jako ti roku věnujeme pozornost každoročnímu rozpočtovému postupu. Tento rok Evropská komise představila návrh rozpočtu až na konci května, nikoli na konci dubna, jako to běžně bývá. Z toho důvodu jsme nepřipravovali stanovisko, k těmto třístranným jednáním tak jako dosud. Namísto toho předložíme pozněvací návrhy přímo v rozpočtovém výboru. Teď k jiné otázce. Chci připomenout, že termín na navrhování nových pilotních projektů anebo přípravných opatření máme brzy. Je to 4. června 12 hodin. Dávám slovo paní zpravodajce Dančile. Prosím, máte slovo. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați specificat, Comisia... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jak jste říkal, Evropská komise měla předložit do konce dubna návrh rozpočtu na rok 2014, ale rozhodla se, že tuto prezentaci návrhu odloží. Takže ani v tuto chvíli tento dokument ještě nemáme k dispozici. Dostáváme se tedy do nouzové situace. Panuje velká nejistota. V rozpočtovém výboru vystoupí dnes pan komisař Levandovský, ale rozpočet na rok 2014 se tedy stále odsouvá dále. V rámci těchto diskusí jsem vás chtěla informovat o tom, že pan komisař Levandovský pracuje s čísly, které byly prezentovány na radě 8. února. Ale jak všichni víme, Evropský parlament tato čísla zamítnul. Následně tedy zemědělský výbor nemůže předložit stanovisko a budeme předkládat přímo v rozpočtovém výboru pozměňovací návrhy, jakmile dostaneme čísla na rok 2014. Evropská komise musí vycházet z realistického základu, berouc v úvahu reformu společné politiky 2014 až 2020 a nevycházet se závěru Rady z 8. února, protože, jak jsme řekli, tento návrh již byl zamítnut. Je zcela jasné, že Evropská komise předkládá nedostatečný rozpočet, což by zkomplikovalo realistickou reformu společné zemědělské politiky. A jak jsme viděli včera, řada problémů zatím ještě nebyla vyřešena. Nezapomínejme na to, že rok 2014 je rokem přechodovým mezi dvěma víceletými finančními rámci a zároveň rokem přechodovým i pro evropské zemědělství, Eh, k zemědělství, které by mělo být spravedlivější, ekologičtější a které by mělo být schopno lépe reagovat na specifika jednotlivých členských států. A snižovat rozpočet za rok 2014, to by vedlo k zhoršení stávajících eh, rozdílů mezi evropskými zemědělci. Uvědomujeme si, že žijeme v těžkých ekonomických dobách, ale to ještě neznamená, že bychom měli snižovat rozpočet pro zemědělství. Rok 2014 by měl být rokem, ve kterém reforma společné zemědělské politiky bude považována nikoli jako za břemeno, ale jako za vylepšení celého systému ve prospěch zemědělců. Rozpočet pro zemědělství a rozvoj venkova za rok 2014 musí, a to ještě jednou opakuji, umožnit pozitivní dopady společné zemědělské politiky a její reformy, tak aby zemědělci měli spravedlivé podmínky. Chci jenom připomenout, že pilotní projekty a, a přípravná opatření musí být předkládány do 4. června. Jak říkám, pořád ještě nemáme rozpočet na rok 2014, takže je docela možné, že i tento termín se změní. Jak víme, komise předkládání tohoto návrhu již odložila. Kromě toho také existuje dokument k těmto pilotním projektům a přípravným opatřením, ten byl přiložen, respektive normálně se tento dokument přikládá k návrhu rozpočtu, zatím to tak nebylo, takže letošní situace je jiná. Ale v každém případě by bylo dobré opravdu předložit tyto návrhy týkající se všech nových pilotních projektů a přípravných opatření, které budeme mít k dispozici, jakmile dostaneme více informací k rozpočtu. Je také potřeba, aby se v budoucnosti lépe spolupracovalo mezi evropskými institucemi. Spolupráce musí být konstruktivnější, tak aby následně jsme měli přesnější informace a mohli jasněji rozhodovat, a to včas. Předpokládám, že kolegové mají podobný návrh. Včera jsme měli zasedání s komisařem Čološem. Říkali jsme, že je prostě potřeba, aby Evropská komise jasněji a včas rozhodovala, tak abychom mohli rozhodovat i my. Děkuji mnohokrát a budu se těšit na návrhy dalších kolegů a kolegyň. Děkuji mnohokrát za informace. Máme, prosím, ještě nějaké připomínky? Pokud ano, tak zahajuji diskusi. Zdá se, že informace byla zcela vyčerpávající, takže poprosím, aby se vyjádřil zástupce Evropské komise, pan Christian Borchmann. Prosím, máte slovo za Evropskou komisi. Aha, nikdo tady není? Aha, vy, prosím, prosím, omlouvám se. Prosím, máte slovo. Thank you, chair. No, I... Děkuji, pane předsedo. Já, komise nemá v, nyní k tomu nic, co dodat. Ten rozpočet eh, bude připraven a těšíme se na návrhy, které budete mít, pokud jde o eh, pilotní projekty a další věci, které nám váš výbor předá. Děkuji, prosím ještě pan, paní zpravodajka. Na aceste kondici... Děkuji. V tom případě bych navrhovala stínovým zpravodajům, abychom se setkali příští týden a pracovali na tom dále, tak abychom si mohli stanovit priority pro zemědělský rozpočet na rok 2014. S tím, že ještě jednou říkám, pozměvací návrhy budeme předkládat přímo v rozpočtovém výboru. Děkuji. Dobrá, já myslím, že to je přijatelný návrh. S tím, že předpokládám, že do čtvrtého, do, ponděl, do pondělí nebo do úterý do 12. hodiny musí být ty pozměvací návrhy hotové, že ano? Ano, dobrá, děkuji. Ne? Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Já jsem jenom říkala, že pořád ještě nemáme návrh rozpočtu na rok 2014, takže příští týden jsem chtěla, abychom se setkali se stínovými zpravodaji, tak abychom společně mohli pracovat na pozměňovacích návrzích, které se budou předkládat na rozpočtovém výboru, ale to až ve chvíli, kdy budeme mít k dispozici ty dokumenty. Dobrá. Ano, je to tak, děkuji mnohokrát, akceptujeme tento návrh. Nyní bod 14 a 17 probereme společně ochrana opatření proti škůdcům rostlin. Dámy a pánové, Evropská komise 6. května přijala balíček opatření, jejíž cílem je posílit standardy zdraví a bezpečnosti pro celý agroalimentární řetězec. Stavající evropská legislativa týkající se tohoto řetězce obsahuje více, v podstatě téměř 70 právních aktů. Balíček reform se týká pěti právních aktů, čtyři z nich již byly přijaty a máme je dnes na pořadě jednání. Jsme gestčním výborem pro následující agendy. Za prvé ochrany prostředky proti rostlinným škůdcům, produkce rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh a zdraví zvířat. Dáváme stanovisko Výboru pro životní prostředí v záležitosti, která se týká kontrole a jiné úřední činnosti prováděné s cílem zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se krmiv a potraven a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin. Navrhuji, aby Evropská komise odprezentovala všechny čtyři návrhy najednou a potom proběhne první výměna názorů. Prosím zástupce komise. Pan Guet. Tak pan eh, Van Guet. Prosím, pan Van Guethen, máte slovo. Thank you, thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za příležitost představit balíček chytřejších opatření pro bezpečnější potraviny vašemu výboru. Když dovolíte, napřed poskytnu takově, takovou obecnou informaci a potom požádám kolegy, aby pohovořili o konkrétních detailech jednotlivých návrhů. Tento balíček čtyř návrhů je naším příspěvkem ke konsolidaci a posílení legislativy Evropské unie v zemědělsko-potravinářském eh, řetězci. Nechceme vymýšlet nová pravidla, chceme zjednodušit a modernizovat legislativu tím, že ji jasně zaměříme na prevenci a na přístup, který bude vycházet z rizik protože to nám může přinést eh, eh, jak pro tento sektor, tak pro spotřebitele i pro vlády zemí eh, výhody tím, že se budou implementovat tato nová pravidla potravinovém řetězci jako takovém a ve výrobě jsou velmi důležité věci, které jsou důležité, eh, a jsou důležité, protože mají implikace politické i sociální. A úlohou naší eh, legislativy je zajistit pojistky nejenom pro spotřebitele, ale i v zájmu dotyčných sektorů. Tyto sektory, jak víme už ze své zkušenosti, eh, tedy jak živočišná výroba, tak Eh, rostlinná výroba, tak distribuce, tak eh, tento sek, tyto sektory velmi utrpěly tím, že spotřebitelé v ně přestali mít důvěru a rovněž utrpěli eh, krizovou situací. Dále jsou zde otázky týkající se integrity našeho systému a ty mají také implikace v mezinárodním hledis, mezinárodního hlediska. E, takže máme pravidla, ve kterých se snažíme e, svůj systém e, obhajovat ve vztahu s jedna, nebo v jednáních s třetími stranami. A proto, aby naši partneři měli v náš systém důvěru. A pozměna, eh, nebo pozměnění našeho systému eh, podle mezinárodních standardů může konsolidovat a usnadnit obchodní vztahy. Eh, přístup těch, toto bude mít dosah na mezinárodní bázi. A e, my musíme tedy zareagovat na výzvy, o kterých pohovořím. Takovým obecným rysem e, našich návrhů týkajících se zdraví rostlin a zvířat vychází z prevence. Základní ustanovení budou doplněny finančním návrhem, který se teď dokončuje a tento text e, stanoví podporu Evropské unie, eh, finanční podporu Evropské unie k zajištění zdraví zvířat i rostlin a prevence a vymícení určitých chorob a škůdců. Tato pravidla zavádějí větší flexibilitu, pokud jde o vakcinaci, která se dá použít jako nástroj, a pro pohyb v rámci Evropské unie. Ten text zavádí nový systém kontroly a dozoru, který nám umožní zjistit škůdce e, dříve a umožní nám rychlejší a efektivnější reakci. E, zaměřujeme se především na škůdce, e, kteří poškozují Evropskou unii jako celek. Text je k dispozici členským státům a je zaměřen na to, aby členské státy mohly přijmout příslušná opatření. V rámci administrativních opatření snažíme se zjednodušit systém eh, pas, eh, pasů rostlinolékařských a zvířecích, aby tento pohyb byl také rychlejší. Toto eh, zjednodušení a jistota jsou základní principy tohoto systému. Pokud jde o reprodukční materiál rostlin, tak zde jsou určité obavy, které jsem vám, eh, které bych vám chtěla předložit. Je obava, eh, že eh, komise bude dávat přednost tomuto sektoru a výrobcům nad ekologickým zemědělstvím. Ovšem bude se chtít, dovolte mi, abych vás, a že tím poškodím malé chovatele. Chtěl bych vás eh, ujistit, že tomu tak není. My snižujeme eh, zátěž registrace eh, pro řadu odrůd a soustředujeme si i na ty takzvané okrajové trhy, které budou moci využít výhod výjimek. Rovněž odrážíme klimatické změny a další tendence, které se objevují, stejně tak v plánu využití a rozdělování genetických zdrojů se vychází z výhod registrace pro všechny, protože všichni by měli mít přístup eh, k vysoce kvalitnímu a zdravému materiálu. Pokud jde o e, kontroly. Stanovujeme e, principy kontrol v potravinovém řetězci. E, výjim, jsou určité výjimky pro malé farmy, pro malé výrobce týkající se poplatků a řada dalších výhod je pro ně. Vycházíme také ze zkušeností, které jsme získali například s koňským masem v některých výrobcích a vycházíme tedy z povinné z toho pro, programu e, členské státy a výrobci se rozhodli používat už no, dobrovolný program s podporou Evropské unie. Takže, pane předsedo, máte před sebou text, ve kterém se eh, eh, ve kterém, br, eh, ve kterém brzy budou i finanční aspekty, odpovídá Lisabonské smlouvě principy, které navrhujeme v každé oblasti odpovídají tomu, jak mají a postupně to předáme všem, aby se to stalo prováděcím aktem. Rovněž vám poskytneme některé další eh, detailní informace, eh, například eh, kritická revize, která teď probíhá. Samozřejmě nebudeme znovu objevovat objevené. Chceme s vámi ale navázat dialog. Kdykoliv v tomto procesu si rádi poslechneme vaše vysvětlení, vaše názory a vím, že e, irské a litevské předsednictví během e, tohoto roku velmi investují do tohoto procesu. A to, co vám předkládáme, jsem přesvědčen, že umožní užitečnou výměnu o, e, těch, tomto, o těchto budoucích předpisech. A s vaším dovolením, pane předsedající, bych, eh, bychom vám chtěl předložit nebo představit ty čtyři návrhy. Eh, eh, za prvé škůdci rostlin, za druhé rozmnožovací materiál rostlin, za třetí zdraví zvířat a třetí se týká kontrol. A nyní předám slovo svým kolegům, kteří vás informují podrobně o těchto záležitostech. Děkuji a prosím. Thank you. So it's the... Mnohokrát děkuji. Budu hovořit o ochranných opatřeních proti škůdcům rostlin. Jak bylo zdůrazněno v úvodu, naše nařízení má za cíl prevenci a ochranu eh, našeho, našich obilnin, stejně tak jako lesů před škůdci, které by se dostaly na naše území. Škůdci z jiných kontinentů mohou být velice nebezpeční, protože zde v Evropě neexistuje eh, schopnost u rostlin se proti nimi bránit. To je důvod, proč je nutné, abychom měli eh, dobrý systém ochrany zdraví rostlin. Současný regulatorní eh, systém vychází ze směrnice 2000-29. Eh, tento eh, systém se snaží bránit tomu, aby se škůdci dostali do Evropy. Nové nařízení nebo nové návrhy mění tento režim přichází se sem s novým konceptem. A dochází k regulaci ne všech škůdců, ale pouze těch, kteří představují nepřijatelné riziko a kteří mohou, u kterých může být dosaženo toho, že se nedostanou do Evropy. Chtěla bych představit nejdůležitější body tohoto nařízení Budu se soustředit na tři. První. Proaktivní přístup eh, v boji proti novým škůdcům. Tento proaktivní eh, přístup se skládá ze dvou úrovní. Uvnitř EU a na hranicích EU. Co se děje uvnitř EU? Dochází k jasnější kategorizaci škůdců rostlin. Každá kategorie je spojená s odpovídajícími adekvátními a harmonizovanými opatřeními. Řekla bych, že existují dvě velké kategorie. Škůdci kteří podlehají karanténě, to znamená, které se nemají dostat eh, do, na naše území. A dále eh, škůdci, kteří v Evropě již jsou, ale kteří mají negativní vliv na rostliny. Pokud jde o ty škůdce v karanténě, zde se soustředíme na specifickou kategorii, která bude určena s ohledem na výši rizika. Budou zde prioritní škůdci, to jsou škůdci v karanténě, které mají nejhorší potenciální ekonomický a sociální dopad. A kvůli velmi škodlivému dopadu podléhají posíleným požadavkům, včetně každoročního eh, průzkumu eh, připravenosti k akci v členských státech. To jsou tedy požadavky. Ehm, každý členský stát musí eh, předložit odpovídající požadavky k těmto škůdcům. A je zde také posílené spolufinancování a protože zde existuje vysoké nebezpečí. Další nástroj, který se bude používat v Evropské unii, má za cíl proaktivně chránit naše rostliny. Jedná se o víceletý eh, program průzkumu. Eh, členské státy by měly každoročně provádět průzkum eh, existence symptomů eh, toho, že jsou přítomní škůdci, které podléhají karanténě. To umožní schromažďování údajů a včasné odhalení, stejně tak jako včasnou akci v Evropské unii bude existovat elektronický systém pro oznamování a výměnu informací mezi členskými státy, pokud jde o přítomnost škůdců rostlin. A druhá vrstva a to je vrstva ochrany na hranicích EU. Tam máme mít především preventivní přístup eh, týkající se dovozu. Preventivní opatření Eh, se soustředí eh, na prevenci v oblasti dovozu rostlin ze třetích zemí. Zahrnuje to testování, eh, období, nařízení období karantény, případně zákaz dovozu nějaké rostliny do EU. Takovýto zákaz by měl být dočasný a během tohoto zákazu by mělo být zhodnoceno riziko tak aby bylo možné dospět eh, k fundovanému rozhodnutí. Zároveň je třeba zmínit, že zavedení regulovaných eh, škůdců, zavedení eh, tedy systému regulovaných škůdců se vztahuje také na rostliny, v zavazadlech cestujících, protože z tohoto rovněž plyné eh, velké nebezpečí pro zdraví rostlin v Evropské unii. Další bod tohoto nařízení je eh, zlepšen a modernizovaná nomenklatura pro obchod. Eh, zde vzniká harmonizovaný pas pro rostliny, které se dostávají na území Evropské unie. Prostřednictvím tohoto pasu pro rostliny, který bude harmonizovaný a zjednodušený, se zaručí, že rostlinné produkty a rostliny jsou řádně eh, proskoumány a je u nich zjištěno, že nejsou napadeny škůdci rostlin, které, eh, kteří podléhají karanténě. tyto pasy jsou, eh, by měly být kontrolovány odpovídajícími úřady. Také se snažíme o omezení byrokracie. Ve chvíli, kdy některé rostliny eh, nebo rostlinné produkty eh, musí mít certifikát, aby byla zaručena kravita, kvalita. Potom eh, tyto dva dokumenty, eh, ta daná certifikace a pas mohou být kombinovány v jednom. Eh, pas rostlin by měl být schválen odpovídajícími úřady. Dalším bodem nařízení je zlepšený systém pro certifikaci za účelem vývozu. Zavádí se odpovídající, odpovídající eh, certifikát. Ten vydávají členské státy, eh, ve kterých se eh, produkují dané rostlinné produkty. A tento certifikát obsahuje veškeré informace, které jsou nutné pro vývoz. Ty zmíněné body, myslím, stručně schrnují, co dané nařízení přináší, jaké nové věci přináší a jakým způsobem přispívá ke zlepšené ochraně rostlin a zároveň zachovává otevřený obchod. Nařízení neobsahuje ustanovení týkající se spolufinancování, eh, to už bylo zdůrazněno. Nicméně, v závěrečných ustanoveních je článek, kde se odkazuje na finanční nařízení a kde se hovoří o financování pro kategorii těch nejvíce nebezpečných e, škůdců. Zároveň se zde odkazuje na směrnice týkající se eh, kontroly škůdců. Eh, do doby, než vstoupí toto nařízení v platnost, by měla být schválena eh, další doprovodná legislativa, která umožní bezproblémový vstup v platnost této legislativy. Děkuji mnohokrát a nyní Nechci, prosím, vezme slovo další zástupce Evropské komise. Mr. Manar, Manar Kopi. Pan Manar Kopi, prosím. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Pan Marakopi je zde, ale eh, eh, já jsem Janes Karamečos a e, on pracuje pro DG Samko a on mě požádal, abych e, toto, nebo dovolil mi, abych e, k tomuto bodu se vyjádřil já množitelský materiál. Je to návrh, který nahrazuje stávajících 12 směrnic týkajících se rozmnožovacího materiálu. Je to důležitý sektor, protože je to vlastně pilíř Eh, reproduktiv eh, pilíř eh, potravněného řetězce. Zde se zahrnuje, každá, se mě zahrnuta každá rostlina, která má být určena pro eh, rozmnožování. Je, patří sem tedy všechno od osiv po, pro vzrostlé stromy, které se, ze kterých se předpokládá, že se budou reprodukovat další rostliny. Pokrývá to všechny eh, eh druhy eh, vín, vín, víno, zeleninu, eh, Eh, okrasné květiny i stromy a keře. Eh, jsou, pokrývá to tedy všechny eh, všechny odrůdy těchto druhů a všechny druhy a máme také základnější a přesnější požadavky. Tento návrh zavádí několik významných novinek ve srovnání s tím režimem, který dosud máme. Jedna z těch hlavních novinek je, že dává větší odpovědnost a umožňuje větší flexibilitu profesionálním provozovatelům a zároveň zavádí větší eh, flexibilitu a méně přísné požadavky na materiály, které eh, slouží k biodiverzitě, biodiverzitě a zachování genetických zdrojů a zachování Eh, biodiverzity eh, v eh, ukrajových oblastech. A rovněž se zaměřuje, nebo rovněž se zaměřuje více na životní mm, prostředí, harmonizuje administrativní postupy, proto aby se zajistily stejné podmínky pro všechny a spadá do rozsahu působnosti nařízení o Eh, oficiálních kontrolách a proto zajišťuje eh, také eh, úhradu nákladů a tedy zajišťuje rovně, rovné podmínky. Takže to tedy je ten návrh, který vám je předložen a vy budete o něm hlasovat. Odpovědnost se za prvé zde přenáší na provozovatele, pokud jde o certifikaci materiálu, který vyrábějí a e, dávají na trh. Nyní všichni e, provozovatelé mohou sami certifikovat materiál, pokud splní určité požadavky a v případě, že se domnívají, že nejsou dostatečně kompetentní nebo nemají prostředky, mohou požádat příslušný úřad, který tu eh, certifikaci provede. V každém případě ta certifikace bude probíhat pod dohledem, pod dozorem příslušného úřadu. Dále chceme dát Eh, příležitost tomu takzvanému materiálu, který se dostává na trh nebo, umí, nebo eh, umí, eh, zavádění na trh standardního materiálu. E, zabývá se určitými druhy, které jsou významné především pro e, potravinářství a e, současná certifikace se zabývá především zemědělskými výrobky, zemědělskými plodinami. Zde je všechno. Dále zde se zabýváme označováním vysledovatelností, šaržemi a dalšími záležitostmi, které vycházejí ze seznamu druhů eh, Evropské unie. Pro ty eh, druhy, které ještě nejsou na seznamu Evropské unie a jde především o okrasné rostliny a materiál na množení těchto okrasných rostlin, tak zde máme pouze základní požadavky, například jako na eh, na označení a nebo na označení druhu. Tyto základní požadavky jsou důležité, proto aby spotřebitel měl možnost informované volby, pokud jde o materiály, které se e, vyprodukovaly na z těchto trzích. A potom to opatření, které se týká odrůd. Je to ve prospěch zvýšení důvěry spotřebitele a aby byl informován, je seznam e, který eh, bude, eh, eh, nebo něco může být na seznamu, jenom pokud tam bude taky seznam odrůd. Aby všichni věděli, jaká je odrůda, kterou používají. Registrace nových odrůd bude podléhat takzvanému testu DUS, to je test uniformity a stability a my o nich budeme rozhodovat, o těchto druzích v delegovaných eh, aktech nebo v aktech v v eh, přenesené pravomoci. Některé eh, ty druhy budou podléhat klasické agronomické de SU, některé budou eh, podléhat, nebo u některých se bude dělat i posouzení udržitelné eh, DCU a v některých případech se budou provádět obě, oba typy hodnocení pro eh, určitý druh, pokud bude významný pro zemědělský sektor. Zde půjde především o zemědělské plodiny odrůdy se budou eh, schvalovat nebo registrovat na úrovni národní, to znamená, že se jednou zaregistrují v určitém státě a pak se dávají, mohou registrovat v Unii. Nyní máme i další možnost. Šlechtitelé budou mít možnost zaregistrovat určitou odrůdu přímo do unijního registru, to znamená na úrovni Evropské unie, pokud mají větší zájem, aby ta odrůda se dostala na evropský trh. Návrh, jak už se říkalo, zavádí několik novinek, které se týkají ochrany biologické různorodosti a e, zachování genetických zdrojů a rovněž e, podporuje malé podniky. Výroba pro soukromé použití e, bude z těch, to pravidel vyloučena, takže takoví ti zahrádkáři si budou moci eh, vyprodukovat eh, cokoliv. Materiál, který bude určen jenom pro geno, genetické banky a pro eh, genetické použití nebude podléhat žádnému eh, žádné registraci nebo žádnému nařízení. Eh, teď uvažuje se o, zachová, o možnosti snížit náklady v zájmu zachování starých odrůd a podniky, které mají malý obrat, nebudou platit žádné poplatky. Ale a taky ten materiál, který eh, bude na těch okrajových trzích, nebude podléhat eh, požadavkům registrace všech odrůd. A dále potom prostřednictvím aktů přenesené pravomoci se bude e, jednat o takzvaný getero, se bude zpracovávat heterogenní materiál, který není to žádná odrůda a spadá pod více populací. A nakonec jsou tam opatření, která se zabývají ekologickým zemědělstvím. Zde půjde o technické standardy odrůd a zachování směsi, eh, eh, eh, rostlinné směsi, to znamená, to zachovuje, zachovává biodiverzitu také. Zahrnujeme sem také lesní rozmnožovací materiál. Myslíme si, že je to důležité, protože máme tak, ten, takový plán a musíme být konzistentní. Rovněž to spadá pod eh, horizontální eh, kontroly a pravidla týkající se kontrol, takže i tento materiál týkající se eh, eh zem, lesnického reprodukčního materiálu se dříve či později podle Lisabonské smlouvy bude projednávat a bude sem spadat v zájmu snížení administrativní zátěže. Děkuji vám. O zabraně. Děkuji a prosím dalšího zástupce Evropské komise, aby si vzal slovo. Podle pořadí, jaké jste si stanovili sami. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit o návrhu uh, Komise o zdraví zvířat. Výrazně tento návrh zjednoduší současnou legislativu. Bude jeden právní rámec pro ochranu před uh, nemocemi zvířat. Rozsah působnosti má za cíl předcházet, kontrolovat a vymítit nemoci zvířat, které si zvířata předávají mezi sebou nebo které se mohou přenést i na člověka. Návrh stanoví principy prevence chorob, zajistí bezpečný pohyb zvířat uvnitř Evropské unie. Zároveň se bude zabývat Eh, vstupem a dovozem eh, produktů ze zvířat do Evropské unie a zvířat. V současné době zde existuje velká fragmentace. Existuje až 40 různých právních předpisů v této oblasti. Tyto právní předpisy budou nahrazeny jedním novým nařízením, které později bude muset být doplněno podle Lisabonské smlouvy aktiv přenesené pravomoci a prováděcími akty, které se vztahují na prováděcí opatření a nepodstatné části návrhu. Nový návrh má za cíl zásadně zjednodušit současný právní rámec. Návrh vychází ze zkušenosti se současnou legislativou o zdraví zvířat a představuje důležitý nástroj pro implementaci cílů, strategie v oblasti zdraví zvířat, kterou schválila komise v roce 2007 a, a která vychází z mota prevence je lepší než léčba. Nová legislativa pokryje nejenom zvířata na produkci potravin, ale také domácí zvířata a divoká zvířata. Nicméně nebude pokrývat eh, dobré životní podmínky zvířat a veterinární a lékařské produkty, které jsou pokryty jinou legislativou. Nejdůležitější nové body které jsou obsaženy v návrhu komise, se týkají kategorizace a prioritizace chorob v tom smyslu, že kritéria pro rozhodování o tom, zda určitá choroba je nebezpečná, budou transparentnější a budou vycházet z hodnocení rizika. Nový právní rámec zajistí lepší právní základ pro reakci v případě nových chorob, které se v posledních letech v Evropské unie třeba již objevily zavede to systematičtější dohled a bezpečnost z hlediska prevence chorob. Zároveň se zde stanoví zjednodušený přístup k očkování. Zároveň se zde vychází z mezinárodních norem Um, organizace OIE. Podobně, jak je tomu u potravin, se zde zavádí základní požadavky týkající se zvířecích produktů, které se exportují z EU. Předpokládáme, že tento, tato nová legislativa podpoří vývoz z EU. Zároveň zavádí eh, celou řadu věcí, které poskytnou větší flexibilitu. Členské státy budou mít možnost přizpůsobit se situaci eh, ve svém státě. Eh, budou moci lépe předcházet nemocím a kontrolovat nemoci, ale zároveň se zde zajišťuje dobré fungování vnitřního trhu se zvířaty a se zvířecími produkty. Tento návrh není žádná revoluce, nicméně je to určitý vývoj eh, k lepšímu současného systému, který v EU funguje. Děkuji, pane předsedo. Bardzo panu děkuji, Děkuji mnohokrát a poprosím dalšího zástupce Evropské komise, aby si vzal slovo. Zase podle pořádku, jaké jste si stanovili vy. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já představím čtvrtý legislativní návrh v tomto balíčku, který se týká oficiálních kontrol. Oficiální kontroly jsou aktivity, které, eh, které uskutečňují eh, eh, příslušné úřady členských států a plní tím pravidla platící v potravinářském řetězci. Máme teď nařízení 84 2013 0140 a další nařízení, která se zabývají analýzami testy v různých sektorech. Pravidla, která nyní platí, většinou se objevují v nařízení 2082 2004 eh, a týkají se eh, pravidel eh, zdraví zvířat a požadavků na, potra, na potraviny a krmiva obecně. A i když zajišťují požadavky, týkají se i aktivit, příslušných úřadů a e, zaměřují se e, na efektivnost těchto kontrol, na rozumnost těchto kontrol, e, rovněž stanovují pravidla, která budou používat tyto kontroly, kontroly na hranicích a vůbec nejdůležitější je, že se zabývají financováním těchto kontrol. A zmíním se o hlavních změnách, tak jak jsou navrženy návrhu který jsme vám předložili k jednání. Velká změna spočívá v eh, působnosti. Jak jsem říkala, je omezené, eh, omezená eh, oblast sektorů, která jsou, které jsou kryté současnými nařízeními. Reprodukce rostlin tam není pokrytá a vzhledem k tomu, že je potřeba, aby byla zajištěna i tato kontrola a plnění těchto pravidel, toto je první velká změna. Ta regulace prostřednictvím těch oficiálních změn k nám přijde eh, při prostřednictvím AKY eh, v oblasti zemědělsko-potravinářského řetězce. Některé oblasti se spojí pod eh, střechu tohoto nového nařízení. To je případ týkající se pravidel některý, o některých pesticidech a dalších prostředcích na ochranu rostlin a eh, také pravidla pro veterinární medicínu. Čili všechno přijde pod toto jedno nařízení. A co zůstává, jsou základní principy oficiálních kontrol a nařízení o oficiálních kontrolách. Zde se říká, že eh, příslušné úřady eh, budou realizovat kontroly na základě rizik. Vychází se z historie spolehlivosti příslušného provozovatele nebo operátora, berou se v úvahu rizika, budou se uskutečňovat eh, hodnocení na místě a tak dále. Čili zůstává eh, to staré dobré a kromě to, co má přidanou hodnotu. A my jsme tam přidali ještě rostliny prostřednictvím víceletého plánu kontroly rostlin a my do těchto plánů zahrnujeme i určité kontroly namířené proti podvodům. To znamená, že budou rutilní kon kontroly v rámci toho eh, agropotravinářského řetězce a dále se sem eh, začlenují i úmyslná porušení, která tedy jsou podvodem. Takže, jak jsem říkala, eh, podvody teď jsou zahrnuté do této směrnice o kontrolách. Vzhledem k tomu, že jsme spojili všechna E, e, pravidla týkající se kontrol. Rušíme některé další e, prvky nebo některá další nařízení, některé další předpisy, proto abychom umožnili přijetí a provádění aktů přenesené pravomoci s tím, že se zachovají principy, které se objeví v tomto novém předpisu o kontrolách a mohou být přizpůsobeny konkrétním potřebám určitých sektorů. To znamená, že bude možné například pro inspekci masa nebo pro G, u, u záležitosti GMO nebo pro záležitost e, eh, blha zvířat změnit urči, do určité míry požadavky na tyto kontroly. A další věc spočívá v tom, že budou přijaty nové požadavky na kontroly, pokud jde o nově se objevující rizika, která se objevují vzhledem k tomu, že jsou nové modely, modely spotřeby i nové modely eh, výroby. A zde nejsou stanoveny žádné konkrétní požadavky, ale eh, je pověř, členské státy budou pověřeny a budou mít možnost tyto kontroly dělat prostřednictvím přenesených pravomocí. Pak zde jsou, eh, je další kapitola, která je nová a ta se týká administrativní pomoci a spolupráce. Jedna z obtíží, které se objevují v agropotravinářském řetězci v Evropě, je, že se eh, nedají do plné míry, vy, plné míry využít to, že lidé odpovědní mohou spolupracovat s lidmi přes hranice. Návrh tedy zamýšlí posílit administrativní pomoc ve všech případech, kdy je nutné uplatňování nebo vynucování zákonů přes hranice a bude se to týkat i porušení pravidel, například podvodů. Takže bude eh, povinnost například reagovat a zlepšuje se vidíte taky, zlepšují se nástroje a možnosti, jak komise bude koordinovat přeshraniční spolupráci. Nástroje, které jsou k dispozici kontrolnímu systému jako takovému, to znamená příslušným úřadům a komisi, budou mít výhody vyplývající z faktu, že budou k dispozici info, nástroje informačních technologií, které umožní e, spolupracovat Komise totiž velmi dobře eh, ví, jak funguje třeba systém rychlého varování eh, pro krmiva a potraviny, ale další systémy takové jsou systém vysledování, systém Eurofeed, takže eh, eliminujeme duplicity, které teď jsou. Vzhledem k tomu, že jde i o vynucování práva, je zde nový požadavek týkající se sankcí v případech úmyslného porušení, v případě podvodů, podvodů, protože je zde standardní článek o sankcích, který bude posílen, eh, o finanční eh, sankce když půjde o takové porušení, ze kterého bude, moci předpo- bude možné předpokládat finanční eh, zisk na základě tohoto porušení, umyslného porušení pravidla. Další novinkou, jakou větší novinkou, bude integrace různých kontrol na hranicích, tedy u takzvaných regulovaných produktů do jednotného systému. Budou zde jednotné společné mechanismy, společné dokumenty a společné vstupní body existuje stávající systém veterinárních eh, kontrol a, a systém eh, neživočišných produktů eh, budou spojeny, takže eh, provozovatelé budou mít jeden kontrolní mechanismus, nebudou tedy kontroly podle komodit na vnějších hranicích. A dále, a to je kapitola, které se věnuje dosud největší eh, pozornost finance a financování těchto kontrol. Určité segmenty potravinářského řetězce dosud platí za kontroly, eh, které provádějí eh, příslušné úřady. Takže jatka například platí za povinné kontroly, které se u nich konají. To tež platí pro, provoz, pro producenty mléka, například ryb a tak dále. V tom návrhu nyní je povinnost, pro, která se ukládá členským státům, aby příslušně eh, financovali tyto činnosti při uplatňování této legislativy a taky eh, uplatňuje eh, povinné eh, poplatky v rámci potravinářského řetězce. To znamená, že budou pokryty všechny sektory, nebudou diskriminovány některé, které dosud museli platit, nebudou mít výhody, které neměly. Každopádně velmi malé firmy nebudou muset platit nic. Vždycky se bude vycházet z rizika, které představují tyto subjekty pro zemědělsko-potravinářský řetězec. Znamená to tedy, že všechny poplatky, že celá ta finanční zátěž bude spadat na velké provozovatele, ale samozřejmě je žádost ne přetěžovat některé, jako to bylo v případě takových těch velkých podniků. E, ty povinné poplatky se rozšíří na celý řetězec a bude e, princip e, úhrady nákladů, čili každý bude moci získat zpátky náklady, které do toho vloží. Takže podniky budou muset platit, ale budou mít výhody z těch navržených změn, protože ten návrh posiluje a zlepšuje transparentnost systému. To znamená, že eh, budou muset být konzultováni, eh, že, bude, že budou konzultace o Eh, platbách a bude přístup eh, k informacím, jak o poplatku bylo rozhodnuto a jak je ten poplatek rozdělen na jednotlivé subjekty v řetězci a rovněž eh, budou mít přístup k informacím, které příslušné úřady budou muset dávat k dispozici ohledně vybírání těchto poplatků tak, aby bylo vidět, že eh, ty poplatky se používají užitečně. To znamená, že to bude transparentní, budou všichni vědět, jak od nich eh, se eh, ty peníze vybírají a jak se používají na kontrolní aktivity. A další věc. E, nejde jenom o financování kontrol, ale aby i občané a spotřebitelé měli lepší přehled o tom, jak příslušné úřady, které e, mají plnit kontrolní funkci v řetězci, jak tedy pracují, aby e, tento systém byl transparentnější a příslušné úřady budou tedy poskytovat pravidelné informace o tom, co dělají, o případech eh, neplnění eh, pravidel, jaké jsou za to sankce eh, a jak se kontroluje jejich splnění. Takže to tedy pokud jde o povinnosti příslušných úřadů. A ty příslušné úřady také snáze budou moci informace o výsledcích oficiálních kontrol distribuovat a e, e, rovně jednotlivým e, provozovatelům a provozovatele tím budou mít větší jistotu. Zavádí se schéma bodování a na základě toho bodování všichni budou vidět, jaké jsou výsledky kontrol a budou vědět, zda nějaká restaurace nebo maloobchodník, tedy jak jsou bodovány, kolik má bodů a mohou se rozhodnout, potom eh, na lepšími, s lépe informacemi, jak budou spotřebovávat, kde a co. To je zvé teď pro tuto chvíli všechno. Bardzo děkuji. Děkuji mnohokrát. Ještě jste chtěl slovo, prosím, abyste to zhrnul. Just, just one word, uh, Mr. President. Jenom pár slov na závěr, pane předsedo. Vidíte, že tyto čtyři návrhy představují obrovský balíček, který zcela změní legislativu v oblasti zemědělství a potravinářství v Evropě. Zruší se tím více než 80 existujících eh, eh, zákonů a bude to vše skombinováno jenom ve čtyřech nařízeních. Jak jsem řekl v úvodu, toto nebude fungovat bez finanční podpory ze strany Evropské unie. A pátý návrh, který jsem zmínil ve svém návrhu, kde došlo ke spoždění, ten a bude pravděpodobně schválen komisí na konci příštího týdne. Takže poslední návrh by měl přijít eh, koncem příštího týdne a tak poté bude na stole celý kompletní balíček týkající se rozmnožovacího materiálu rostlin i zvířat. Chtěl bych také zdůraznit, že 13.6. organizuje komise konferenci. Všech, všichni jste tam vítáni, samozřejmě včetně poslanců. Tam eh, se dozvíte více detailů o jednotlivých návrzích. Podsumování prezentací. Takže to bylo zhrnutí prezentací, které byly velmi široce zakrojené a přitom velmi podrobné. Děkuji a omlouvám se, že jsem si nezapamatoval vaše jména a příjmení. Neměli jsme přesně napsáno, v jakém pořadí budete vystupovat. Dobrá, nyní nás čeká rozprava. Hlásí se sedm poslanců a poslankyň. Jako první má slovo paní Jegle. Poprosím, abyste se pokusili vejít tak zhruba do tří minut, pokud je to možné. Já vám a delikátně dám najevo, že se blíží tři minuty. Prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Myslím, že není úplně v pořádku, že není mají poslanci jenom málo času na diskusy. A správně jste řekl, že e, ty úvody byly velice detailní. Myslím si, že e, nemůžeme teď hovořit o všech detailech. Ehm, mě by zajímala otázka především zdraví zvířat, ale poté, co se vyjádřím, bohužel eh, budu eh, muset odejít, protože jsem nepočítala s tím, že ty úvody budou tak dlouhé. Když se podívám na to, co bylo představeno, chtěla bych nejdříve poděkovat. Musím říct se, že na tyto návrhy jsme čekali velice dlouho. Nicméně zároveň bych chtěla říci, a to velice jasně, že od začátku až do konce se zde hovořilo o reformě. A já musím říci, že ehm, naši voliči doma už mají reform dost. Chtějí zlepšení, zjednodušení, to se zde také eh, zmiňovalo. Nicméně, když se na to podívám jako na celek, doufám, že nakonec dojde především ke zlepšení a zjednodušení ale zjednodušeně se zde, myslím, nezmiňovalo dostatečně. Celkově, a to chci znovu zdůraznit, je dobré eh, to celé sjednotit. V oblasti eh, zdraví zvířat a ochrany zvířat jsme často požadovali nahradit staré návrhy, aktualizovat je. To je důležité. Jednotlivé body jsou velice důležité. Ochrana před eh, nemocemi zvířat, a přenášení nemocí mezi zvířaty a mezi zvířaty a lidmi. Eh, to jsou důležitá témata. Mnohokrát se zde hovořilo o dovozu zvířat a zvířecích produktů. Mně zde trochu možná chyběl vývoz a také otázka transportu. Eh, Trochu se to zde zmínilo, ale jenom velice opatrně. Myslím si, že to je eh, trochu problematický bod. Eh, zaznělo zde, že návrhy by měly eh, zohledňovat vnitřní trh, ale zároveň nezapomínat na regionální specifika. A to si také myslím, že bude pro nás poslance důležité, protože my všichni chceme také produkci s regionálním charakterem. Chceme mít také regionální rámce pro eh, naše produkty a ne jenom celoevropské normy. Normy, které budou eh, všude stejné. Jsem napjatá, až si to všechno přečteme, eh, k jakému zlepšení vlastně dojde a také jak budou vypadat ty lepší kontroly u eh, všech těch zpráv eh, jsme eh, na hranici mezi zemědělstvím a společenskými otázkami, otázkami spotřebitele. Myslím si, že obě tyto strany musíme mít stejně na paměti. Nesmíme žádným způsobem pranířovat zemědělství. Musíme se podívat na celý řetězec to jsme eh, dělali už eh, v minulosti a viděli jsme také, že problém s koňským masem eh, neměl co dělat s produkcí samotnou, ale měl co dělat s jinými těmi částmi řetězce. Vysledovatelnost je důležitým tématem v oblasti potravin, s tím souhlasím. Nicméně my musíme zemědělce vnímat jako našeho společnosti spojence. Musíme jako spojence vnímat také zpracovatele i spotřebitele. Nejde nám o to jenom přicházet s novými reformami, ale spíše zlepšovat ty stávající věci. Paní poslu, děkuji. Děkuji mnohokrát, paní poslankyně. Držíme se času. Nyní má slovo pan poslanec Tarabela a po něm paní poslankyně Paluska, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo a děkuji také zástupcům komise za prezentaci. Máme tady tři důležité body na pozadu jednání, ke kterým musí proběhnout diskuse a hearing, slyšení. Protože, jak říkali zástupce komise, jedná se v podstatě o 80 aktů, které se vedou do čtyř balíčků. A hovoříme tady i mimo jiné o rozmnožovacím materiálu rostlin. Tam to například eh, bude dohromady 12 směrnic, které byly poprvé přijaty v roce 1996. A to je už teda něco. 75 eh, biodiverzity eh, zmizelo během posledních 50 let a to nemůžeme určitě ignorovat. Velké seminářské podniky mají v rukou tři čtvrtiny oseva, které se v tuto chvíli používá a reprodukčního materiálu. Prostě je potřeba, jak jsme říkali, změnit společnou zemědělskou politiku a zároveň chránit a různé druhy a odrůdy rostlin. Já jsem tedy pochopil, od eh, zástupců komise, že se předpokládá určitá flexibilita týkající se registrace. A já jsem v červenci minulého roku položil otázku, která se týkala zjednodušeného postupu a pro jednotlivé um, odrůdy. A tady existuje jedna asociace, která ve Francii byla v Nance odsouzena kasačním soudem podala potom stížnost k Evropskému soudu a týkalo se to nemožnosti vyměňovat si produkční materiál, který není v oficiálním katalogu. Je pravda, že tady dnes navrhujeme určitý zjednodušený postup, ale ten mě pořád ještě připadne celkem tvrdý, protože máme nějakých 180 odrůd jenom, u kterých byl takovýto postup uplatněn během posledních čtyř let. Takže si myslím, že je potřeba tuto oblast trochu liberalizovat tak aby v podstatě eh, víkendoví zahrádkáři měli trochu více volnosti, nebo prostě malí zemědělci. Nechceme, aby museli záviset na velkých firmách, aby měli dostatek svobody i do budoucnosti, protože konec konců to nejsou oni, kdo ohrožuje zdraví občanů. Doufám, že takováto svoboda jim bude dána v tomto nařízení. A nyní se chci obrátit zase na generální ředitelství pro zemědělství, protože minulý týden jsme ve Štrasburku a odsouhlasili usnesení, které otevírá vyjednávání se Spojenými státy. Já si myslím, že z toho vznikne určité monstrum. A říkám, že to je monstrum ne z toho důvodu, že bychom neměli vyjednávat s velkými ekonomickými hráči ve světě, ale musím říci, že jsme tady nedali dostatek pojistek. A proto je to monstrum. A obracím se na generální ředitelství pro zemědělství. A chci říci, že my jsme hodně hovořili o vyjednávání a o kulturních výjimkách, ale zatím jsme nehovořili o dostatečné ochraně třeba ve směrnici o pesticidům a podobně, nebo rýči, v souvislosti s těmi nejvíce nebezpečnými chemickými molekulami. A mohli bychom třeba hovořit o nebezpečí, které vyplývá z vzájemného uznávání. Možná, že vy mě dneska neodpovíte na to, možná, že budu muset odpovědět stávající nebo budoucí, třeba, ve stejný, třeba stejný a komisař pro zemědělství. Potřebujeme kontroly. Vy jste o tom hovořila, paní zástupkyně komise. Ale prostě pokud zavedeme kontrolní mašinérii, A pokud budeme vyjednávat o vzájemném, vzájemné um, uznávání, tak potom ta kontrola už nám v podstatě nebude k ničemu. Američané jsou prostě pragmatičtí a chrání svůj biznis, zatímco my otevíráme do široka dveře. Ale přitom nezajišťujeme, aby se dodržovala pravidla. Opravdu si myslím, že takovéto vzájemné uznávání by bylo pro evropské zemědělství velice nebezpečné a škodlivé. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo paní poslankyni Polsen. Následně pan poslanec Hausling. Tak, herr ordförande, och tack till kommissionens tjänstemän för en bra begynnelse på det. Děkuji mnohokrát, pane předsedo a děkujeme také Evropské komisi za prezentaci. Musím říci, že nás očekávají poměrně náročné postupy. Já jsem před deseti lety připravovala zprávu k tomuto kontrolnímu nařízení a mohu vám říci, že jsem v praxi sledovala dopady tohoto nařízení opravdu během posledního desetiletí. A Poprosila bych zpravodaje, aby řešili dvě věci. Za prvé, analýzu rizika. Protože mám pocit, že v praxi tato analýza rizika pořádně nefunguje. A to z toho důvodu, že velká část osob, které jsou zodpovědny za kontrolu, všechno okamžitě přesouvají do kategorie velmi nebezpečné nebo nebezpečné. A to působí velké problémy a byrokracie byro, byrokracii, především pro malé a střední podniky. To byla tedy první věc, nyní k druhé věci. Systém práv a jejich udělování je pro malé a střední podniky velice složitý. A z toho důvodu třeba nemáme v Evropě malá jatka. A to potom paradoxně vede k tomu, že se živá zvířata převážejí na daleko větší vzdálenosti. Proto si myslím, že bychom se měli snažit o koherentní přístup. Budu zpravodajkou k otázce zdraví zvířat a musím říci, že to je téma, ve kterém se celkem vyznám. Možná neúplně všechny technické aspekty, znám, protože jsem pochopitelně všechno nepřečetla, ale uh, smlouvy se Spojenými státy a vnitřní trh to celkem znám. Jsem přesvědčena jako liberálka, že volný pohyb eh, zboží je důležitý, ale nechceme na druhou stranu volný pohyb patogenů. Je potřeba najít určitou rovnováhu. Na jednu stranu musíme být schopni se chránit proti nebezpečí zvenčí a na druhou stranu musíme vzít v úvahu potřebu volného položí. Zdraví zvířat a zdraví lidské je propojené. Rezistence na antibiotika se stává stále větším problémem. Až se tedy pustíme do větších podrobností u těchto agent, tak prosím, nezapomínejme na tento aspekt. Netopme se v detailech, dívejme se na to i trochu z ptačí perspektivy. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo panu poslanci Hauslenkovi a po něm paní poslankyni Leimers. Prosím. Ano, pane předsedo, samozřejmě je těžké po dlouhých monolozích komise nyní reagovat ve třech minutách na čtyři důležité zprávy. To není možné, takže eh, buď jsme to eh, měli projednávat eh, každou zprávu po jedné, každé téma po jedné, eh, anebo jsme měli mít víc času. Nyní se musím tedy eh, omezit na jedno téma a tak se omezíme na téma rozmnožovacího materiálu a osiv protože to je téma, kde, se, kde je hodně kritiky toho, co je předloženo. Komise se pohnula, to je důležité. Nicméně, Otázka je, proč teď mít eh, zda hranice 2 miliony obratu nebo 10 eh, pracovníků. Proč stanovovat takovéto limity? Jak jste přišli na, tady, na tyto limity? Existují nějaké důvody, proč je zde hranice 2 milionů? A otázka je také, jaké zde jsou, eh, jaké zde, jaký je zde manévrovací prostor jak to vypadá s úpravou eh, regionálních eh, otázek a regionálních trhů. Eh, komise zde má určitý trik. Řekne, že spousta věcí bude upravená v aktech v přenesené pravomoci. To je sice hezké, ale to nám moc nepomůže s tím, abychom věděli, jakým směrem se chce komise ubírat. A já mám jeden důležitý bod, a to je kritika. Jak reaguje komise na to, že v posledních letech doslo, došlo eh, k silnému poklesu eh, počtu um, druhů v zemědělství, stejně tak jako um, zemědělských farem? Myslím si, že je eh, důležité uh, uvědomit si, že možná není nutně dobré všechno centrálně upravit. Musíme se snažit uh, podporovat rozmanitost. Eh, tedy kde je strategie, eh, která zabrání tomu, aby se prosazovalo stále více eh, několik velkých podniků na úkor malých podniků. Nejde jenom o ekologické zemědělství, jde také o celou řadu regionálních druhů a tyto druhy eh, by neměly skončit jenom eh, v bankách semen. Eh, měly by být také pěstovány a skutečně používány. Myslím si, že je třeba, aby i staré druhy rozmnožovacího materiálu se dále používaly v praxi, nejenom aby byly v bankách. Takže nevím, jestli řešením je to, že eh, zkrátka staré eh, druhy, staré druhy rozmnožovacího materiálu budou jenom v databankách a nebudou se používat. Otázka, která mě znepokojuje, je, jak je možné zabránit tomu, že eh, například v oblasti zeleniny máme silnou snahu směřovat eh, k hybridům. Eh, máme mnoho hybridních druhů. Eh, to je něco, co já vnímám velice kriticky, protože spotřebitel tak nemá dostatečně rozmanité produkty na výběr. Je možné, že komise má dobrý záměr, že chce Eh, všechno sloučit a eh, že chce mít jenom několik nařízení místo celé řady nařízení. Nicméně přesto je důležitá otázka, eh, jestli při centralizaci nespadne celá řada věcí pod stůl. Ehm, myslím si, že veřejnost na to reaguje citlivě. Je třeba eh, si uvědomit, že možná není nutné všechno upravovat právně a klást na tomto místě evropskou úpravu přes státní úpravu. Já nemám nic proti harmonizaci evropského práva, ale mám něco proti centralizaci, protože potom se ztrácí regionální rozmanitost. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Já jsem k tomu chtěl říci, že teprve začínáme tuto práci, takže určitě budete mít více příležitostí se k tomu vyjádřit. A nyní se hlásí paní poslankyně Hajmes a potom pan poslanec Silvestris. Ja, danke schön. Ich werd... Ano, děkuji. Pokusím se být stručná. Pokud jde o škůdce, mám zde otázku. Do Doposud eh, byl systém takový, že ve chvíli, kdy se objevil nějaký invazivní škůdce, eh, existoval eh, systém, že ti, kteří, ty úřady, které zjistili škůdce, také prováděli postihy. Mění se tento systém nějakým způsobem? Podniky, které poukáží na, eh, na nějaký problém, by měly být odměnen, odměněny a ne postiženy eh, podle nového systému. Pokud jde o rozmnožování eh, lesnic, dřevin, a lesnických produktů. Myslím si, že je eh, nutné, aby to probíhalo na ehm, regionální úrovni, aby zde eh, byl i nadále podporován systém, eh, kdy semena jsou skladována na lokální úrovni a poté se využívají v lesních školkách. Myslím si, že tak by to mělo zůstat i nadále. A dále, pokud jde o zdraví zvířat, ehm, myslím si, že se všichni shodneme na tom, že potřebujeme efektivní ochranu před nemocemi. Eh, jde nám o to, aby došlo k omezení šíření nemocí a nebezpečí. Eh, víme, že existují eh, invazivní nemoci, které přenášejí například, přenáší například hmyz, jak, toho, jak tomu bylo u šmalenberského viru. Ehm, Víme, že toto nebezpečí existuje, nicméně přesto existuje další nebezpečí, že například eh, některé nemoci budou přivlečeny eh, cestujícími eh, v letadlech z ostatních zemí. To musíme mít na paměti. Pokud je o kontroly, musíme mít na paměti to, že existují různé systémy. Máme členské státy, které jsou federativní, ale které jsou také centrálně organizované. To znamená, že kontroly jsou organizované úplně jiným způsobem v jednotlivých členských státech státech. A nám jde o to, aby eh, jeden z těchto systémů nebyl upřednostňován. Je třeba, aby se zde eh, postupovalo přiměřeným způsobem. Hovořili jste také o tom, že náklady eh, v budoucnosti by měly být nahrazeny vybíráním poplatku. Ale musíme dávat pozor. Ve chvíli, kdy se zvýší poplatky, docházíme se, nacházíme se v problému, protože ve chvíli, kdy zvýší jatka eh, své poplatky a potom budou muset ehm, více platit eh, zemědělci. Já si myslím, že je důležité, abychom eh, v důsledku zvyšování poplatků nedosáhli toho, že to nejvíce zatíží ty, kteří mají největší problémy. To by celý problém jenom zhoršilo. Myslím, že je dobré, že jste nás pozvali na eh, konferenci. Eh, to je hezké, ale bohužel je to uprostřed štrasburského týdne. To je trochu problematické pro poslance, protože eh, my se hodně zajímáme aktivně o toto téma, ale bude pro nás problematické jít na tuto konferenci, protože budeme ve Štrasburku. Myslím si, že by bylo dobré, aby při organizování takovýchto konferencí komise měla na paměti to, že poslanci musí jezdit do Štrasburku. Já jsem velice ráda, že jsme zde měli eh, detailní eh, prezentace, protože nás detaily zajímají, ale je škoda, že nemáme dostatek času na intenzivní diskusu. Nicméně předpokládám, že budeme mít eh, ještě další možnosti o těchto tématech diskutovat. Tak, bude taková šance. Ano, určitě taková příležitost bude. Pan poslanec Silvestis a potom paní poslankyně Parač, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Napřed pan Silvestris, prosím. Grazie, grazie, grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. V první řadě chci říci, že sdílím a vysoce si cením té myšlenky, kterou prezentuje komise, balíček čtyř návrhů, které potřebujeme pro konsolidaci evropského zemědělsko-potravinářského sektoru. V tomto příspěvku chci říci, že také plně sdílím názor, že je třeba mít jeden jediný text, pokud jde o reprodukční materiál rostlin. To je tedy ten text, který teď máme ve 12 směrnicích a potřebujeme tedy mít normativní jasný text a potřebujeme debyrokratizovat tuto oblast. V tomto textu hledáme Eh, body, které zajistí rovnováhu. Protože, jak říkal pan Tarabela, je zde spousta eh, důležitých věcí a musíme, je spousta požadavků a musíme tedy najít mezi nimi rovnováhu. Ten požadávek dohledatelnosti nebo vysledovatelnosti je zcela zásadní a z toho vyplývá požadavek intervence eh, do prevence a eh, předvídání možných rizik. Takže vysledovatelnost je zásadní. Dále zkoušky stability a Eh, uniformity materiálu eh, a dohledání nových druhů. To je také důležité. Stejně tak je důležité zajistit, aby malí zemědělci nebo malé podniky nemuseli omezovat svou výrobní nebo obchodní činnost z, tě, z důvodu existence těchto nařízení, aby nedošlo ke zvýšení nákladů a byrokracie. To všechno je důležité. A myslím si tedy, že práce, která nás čeká, bude tvrdá. Sdílím také cíle, kterými je eh, prevence a jasnější nebyrokratický právní rámec eh, umožnění z našeho přístupu na trhy. Eh, stále ale platí to, že musíme najít rovnovážné body a východiska. Jde o e, to, že je třeba motivovat velké e, e, pro velké provozovatele, velké producenty, ale zároveň nepenalizovat a neodrazovat malé výrobce. Významná je také flexibilita. To je koncept, který musíme stále zdůrazňovat a zde sledovatelnost a značení. Zase důležitá věc. Zde taky dbáme na zjednodušení procesu certifikace. To se po nás taky chce. Takže to je složitý kontext, ve kterém se pohybujeme. A pokud jde o harmonogram eh, a vůli, Eh, pokud budeme všichni chtít, eh, podaří se nám eh, dát do souladu všechny požadavky, jak velkých producentů, tak malých výrobců, kteří nyní jsou penalizováni a budeme mít jasné reakce. Děkuji. Nyní si vezme slovo paní poslankyně Pasaču a potom paní poslankyně McGuinness. No, děkuji, pane předsedo, děkuji také komisi za to, že nám předložila tyto významné návrhy. Máme málo času, abychom podrobně o těchto návrzích jednotlivě diskutovali. A proto se teď chci zmínit jenom je o nařízení týkající se zdraví zvířat. Tady jedním z hlavních cílů, který eh, byl stanoven, eh, je velmi důležitý, nebo těch cílů je lépe řečeno víc. Ale převést je do praxe nebude tak snadné a budeme to muset sledovat, protože obecné cíle eh, splnit musíme. Je velmi důležité to, co bylo řečeno ohledně zjednodušení předpisů, eh, aniž by to bylo eh, až by to poškodilo zdraví zvířat nebo zdraví lidí. Myslím si, že se musíme snažit především, aby eh, všichni aktéři v tomto sektoru, všechny subjekty, jak ti, co pěst, eh, chovají dobytek, eh, tak eh, podniky, které potom je uvádějí na trh, spolupracovali, plnili tyto, tyto požadavky, protože to umožní lepší funkčnost systému. Protože dosud tomu vždycky tak není. A dbáme tedy na zdraví zvířat a to komplikované, e, to, e, e, co, se, co nám zvyšuje administrativní zátěž, slouží jenom jako alibi protože hovoří se pořád o tom, že se chce zajistit spotřebitelům v Evropě i mimo Evropu evropské potraviny, které budou mít dostatečné záruky, pokud jde o ochranu jejich zdraví a o kvalitu produktů. Takže to bych ráda propojila na další, na třetí cíl tohoto nařízení, který chci zdůraznit a kterému věnuje pozornost jak náš výbor, tak celý Evropský parlament. A tím třetím cílem je eh, potřeba zajistit, aby eh, živočišné eh, produkty z Evropské unie byly plně obchodovatelné nejenom v rámci Evropské unie, ale i ve třetích zemích, které jsou našimi významnými obchodními partnery, protože mimo evropští partneři jsou pro nás velmi důležití a právě proto se musíme věnovat zdraví zvířat, proto aby nebyly tedy eh, překážky ani celní, ani eh, jiné při přeshraničním trhu. Za uplynulých 15 let se otevřely trhy. Eh, výrob, výrobkům uzená, eh, uzenářským výrobkům. A v uplynulých letech se v Evropské unii ovšem objevily eh, určité problémy, které eh, poškozují určité regiony které mají finanční ztráty. Tak a to eh, ovlivňuje i politiku soudržnosti, eh, která je každodenním eh, součástí činnosti tohoto parlamentu. A pokud jde o uplatňování v Evropské unii a o choroby a obranu proti chorobám zvířat. Zde mám určité pochybnosti. Mm, o tom by bylo třeba pohovořit ještě podrobněji, nemáme na to však čas. Děkuji, paní poslankyně McGuinness. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane no, velice stručně, protože musím říci, že to je příliš složité téma na podrobnou diskusi. Chci poděkovat Evropské komisi za jejich práci. Já bych se také ráda účastnila té červnové konference, ale jak bylo řečeno, je to během štrasburského týdne a máme tam trialog k přímým platbám, takže tam prostě nebudeme. Co se týče komunikace, tak my jsme o tom hovořili včera, když jsme se dostali k záležitosti olivového oleje. Určitě by měl existovat lepší a přímější způsob, jak dopředu o tom komunikovat s Evropským parlamentem. Mám ale jednu klíčovou otázku. Mně se líbí, že je to všechno zhuštěno a že se snižuje počet právních nástrojů, ale otázka je, jestli komise bude schopna říci u všech těchto agent, jaké hlavní rozdíly ten text postihnou ve všech těch čtyřech oblastech. Děkuji. Děkuji mnohokrát, prosím, máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já mám obecnou připomínku, která se vztahuje možná ke všem zprávám. Už jsme to mnohokrát zažili. Komise připravuje směrnice a nařízení a najednou eh, se eh, veřejnost eh, zděsí, co se připravuje. Já si myslím, že bych, by se komunikace měla v každém případě zlepšit. Um, už se objevilo mnoho kritiků uh, v oblasti rozmnožovacího materiálu. Já si myslím, že celá řada těch obav, které se objevily, ehm, by mohla být rozptýlena ve chvíli, kdyby se dobře komunikovalo, protože některé ty věci vůbec v nařízení nejsou. Dále, Ehm, všechno to zní eh, dobře, co se říká třeba o tom eh, rozmnožovacím materiálu, že se eh, zruší celá řada směrnic, ehm, všechno se harmonizuje, bude to jednodušší. Nicméně je zde velká skepse. Celá řada lidí říká, ve chvíli, kdy komise říká harmonizace a zjednodušování, často dojde přesně k opaku. Takže já si myslím, že musíme nalézt způsob komunikace, jak skutečně prokážeme, že se jedná o zjednodušení eh, nikoli eh, zkomplikování či více, více byrokracie. Pokud jde o rozmnožovací materiál, eh, je zde celá řada důležitých věcí. Některé už zmínil kolega Heusling. Zdá se, že jsme dnes zajedno a to je trochu zvláštní, to se často nestává. Nicméně potřebujeme eh, možnost volby pro zemědělce, jak řekl kolega Hoisling, a také potřebujeme eh, rozmanitost eh, ve výběru rozmnožovacího materiálu. Já si myslím, že to je věc, kterou by komise měla řádně a kriticky projednat a proskoumat. Je potřeba, aby všechny různé Eh, druhy měly eh, v Evropě šanci prosadit se, protože pokud přijdeme o rozmanitost, nebude to dobré pro zemědělství. Děkuji. Tím jsme vyčerpali seznam řečníků ze sálu a předpokládáme, že se ještě vyjádří zástupci Evropské komise. Předpokládám, že možná budou mít nějaké velmi důležité informace. Pokud tomu ale tak není, tak bych chtěl poděkovat. Uzavřeme tento bod. Myslím si, že je důležité, aby se tady úprava zjednodušila, ale při zachování bezpečnosti potravin. Potřebujeme chránit ty nejslabší v tomto řetězci. A jak jsme říkali, nesmíme zapomínat ani na regionální trhy, na regionální produkci, na malé zemědělské statky tak abychom zachovali různorodost, která je důležitá pro evropské zemědělství. Dámy a pánové, takže tento bod jsme skončili, vrátíme se k bodu 13, tedy zpětná vazba k třístranným jednáním o reformě společné zemědělské politiky. Kolegyně a kolegové, od posledního zasedání proběhlo několik trialogů o reformě společné zemědělské politiky a zaznamenali jsme určitý pokrok, nicméně řada otázek ještě zatím vyřešena nebyla. Kromě toho předseda, spravodajové a koordinátoři našeho výboru se účastnili neformálního zasedání Rady ministrů zemědělství v Dublinu, kde proběhla také výměna informací s radou. Chci dát slovo zpravodajům. Jako první dostane slovo Pan Kapola Santos, prosím. You are alone. Dobrý prezident. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl jsem vás informovat o trialogu, který proběhl. Chtěli jsme se pochopitelně posunout dopředu. Podařilo se nám dosáhnout určitého pokroku, ale stále panují poměrně zásadní politické rozdíly v postojích. Je to téma, které se bude muset řešit tady v zemědělském výboru. Co se týče stanoviska rady, tak eh, rada včera řekla, že to, co se probíralo na radě 8 není už dále k diskusi. A to si myslím, že působí velký problém při provádění Lisabonské smlouvy. Je to téma, o kterém budeme ještě určitě hovořit tady na výboru. Dnes se máme setkat s irským ministrem A když se podíváme na to, jak situace vypadá, tak si myslím, že hlavně budeme muset zachovat klidné nervy. Ale přitom postupovat eh, zásadně. Budeme se, tvr- budeme se držet svého mandátu a můžeme prostě doufat, že všechno bude vyřešeno. Pane předsedo, v každém případě budu k dispozici kolegům, pokud budou nějaké pochybnosti. Děkuji. Nyní má slovo pan zpravodaj Michel Donta. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím úplně s tím, co říkal Luis, takže můžu hovořit velice krátce. A budu k dispozici kolegům a kolegyním, pokud budou mít otázky. Tak to je opravdu výjimečná situace, že to je takto krátké. Teď se ze sálu hlásí paní poslankyně Kajms, prosím. Já mám eh, eh, eh, obecnou připomínku a to, Trochu mě děsí, že stále více se eh, zabýváme eh, mocenskou pozicí mezi eh, komisí a parlamentem a méně obsahem. Neustále během trialogu bojeme o to, aby se dodržovala Lisabonská smlouva a nezabýváme se obsahem. Já si myslím, že to je skutečně smutné, protože bychom se měli starat o to, abychom uh, prosazovali eh, zemědělskou politiku a ne abychom nějak eh, prosazovali svoji moc vůči, vůči radě a komisi. Uh, to vede také k tomu, že neustále dochází eh, ke spožďování v jednáních. Bylo by dobré, aby Rada a Komise skutečně aktivně eh, dodržovaly Lisabonskou smlouvu, protože je platná. Děkuji. Děkuji, to jsou tvrdá slova, ale souhlasíme. Nyní pan Hausling. Já den... Eh, ano tady nej, není ta správná adresa. E, liberálové v Německu e, jsou e, ve vládě, takže možná by bylo dobré mluvit se zástupci vlády. My jako parlament, nebo nám jako parlamentu včera bylo během trialogu řečeno, to dohodli hlavy států a vlád a o tom se nediskutuje. Jednalo se například o stropy nebo o rozdělení prostředků v druhém pilíři. E, to je útok na parlament, protože ve chvíli, kdy se na něčem dohodnou hlavy státu a vlád, e, není to konečné, protože e, parlament spolu rozhoduje. Já jsem eh, na schůzi koordinátorů už řekl, že my na to musíme mít odpověď. Samozřejmě zde jde také o spor mezi institucemi. A my se nemůžeme spokojit eh, s tím, že když paní Merklová řekne, že nechce stropy, že to musí eh, parlament dodržet. Na něco takového nesmíme přistoupit. Nicméně eh, liberálové, doufám, eh, poukáží, poukáží, upozorní paní Merklovou na to, že eh, Evropský parlament má také určité pravomoce, stejně tak jako tento výbor. jsme v Bruselu, Jsme v Bruselu, takže pan poslanec Tarabla, prosím nemám vyloženě otázku, jenom jsem se chtěl nad jednou věcí tady zamyslet. Mám pocit, že je trochu surrealistické, že tady probíráme čtyři body a položili jsme otázky komise a komise nemá právo odpovědět. Teď, co se týče trialogu, tak já tady mám jedno doporučení. Působím i v jiném výboru, tam jsem a, tam mám na starosti a, veřejné zakázky a probíhá to tam tak, že se dává ad hoc zpráva na začátku zasedání. Mně připadne zvláštní, že když hovoříme o budoucnosti společné zemědělské politiky, tak to takto probíhá. Trialogy, technická zasedání, Nevím, proč by to mělo být jinak u zemědělství. Mám prostě pocit, že musí být trochu frustrující, když musí vystupovat před sálem, kde už tolik lidí není. Já vím, že nemám pravomoc o tom rozhodovat, ale myslím si, že na příštím zasedání zemědělského výboru bychom měli začínat trialogem. To by mělo být jako první bod na pořadu jednání, aby tady bylo více lidí. Vypadl mikrofon. prosimy, eh, prosimy o Ten konec prosím zopakujte, pane poslanče, protože vás nebylo slyšet, měl jste vypnutý mikrofon. Možná eh, to říkám pozdě, protože očekáváme, že se to v červnu dojedná. Tak jsem jenom říkal, že pokud by to šlo, tak bychom systematicky mohli na, jako první bod na programu jednání zemědělského výboru mít právě trialogy. S tím, že by to dělali zpravodajové, a to na začátku schůze. Někdy se říká lépe později než v sálu, ale předpokládám, že pan předseda se nad tím zamyslí. Dobrá, Mám pocit, že tímto jsme vyčerpali seznam všech řečníků, kteří se hlásili ze sálu. My jsme se snažili o to, abychom dostali více času na tento bod a zdá se, že jsme to zvládli velice rychle, takže pokud eh, nemáme nikdo nic do různého, tak jsem chtěl jenom připomenout, dámy a pánové, že další zasedání tohoto výboru proběhne 19. června a to v 15 hodin a následně 20. června od 9 do 12.30. Ještě jednou vám děkuji, přeji vám šťastnou cestu domů a uvidíme se ještě jednou 19. června. Děkuji vám.